Dear colleague, let's start the... Vážené kolegyně, vážení kolegové, zahajujeme společnou schůzi výboru Ekonu a výboru AFKO. Mám velikou radost, že společně s, kolegy Dan, s kolegyní Danitou Hibner, předsedkyní výboru AFKO, mohu eh, působit jako spolupředseda této schůze. Takže nejprve, prosím, schválíme návrh pořadu jednání. Také musíme ještě schválit zápis ze schůze 20. března. Děkuji. Žádná, mm, žádná informace předsedy nemám. Takže přejdeme rovnou k bodu 4, změna článku 22, který se týká statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Je to dost zásadní ustanovení, jak víte. Myslím si, že vůbec nemusím připomínat, co je vše zatím, jak je tam ten eh, soud, Brexit. Eh, zároveň paralelně pracujeme mm, na Emiru. Takže si myslím, že, rovněž, eh, že rovnou můžu dát slovo kolegyně Danitě, která je spoluspravodajkou, aby řekla pár slov jednak ve své funkci předsedkyně, ale zejména, aby představila zprávu kterou vypracovala společně s panem Gabrielem Matem. Takže Dano, to prosím, máš slovo. Děkuji. Já jako předsedkyně bych vám chtěla připomenout, že se e, ta dnešní schůze koná kvůli tomu, že je nutné pozměnit článek 22, neboť zde máme Eh, rozsudek Evropského soudního dvora z roku 2011, eh, Spojené království versus ECB. Ten rozsudek byl velice jednoduchý, říkal, že ten systém zatím nepokrývá CCP, takže pan kolega Gabriel Mato a já zpracujeme na této zprávě, abychom pozměnili statut eh, Evropské centrální banky a také systému ESCB aby tedy ECB mohla plnit své úkoly, které se týkají také těch ústředních protistran poskytujících clearing. Nyní zde budu hovořit vlastně i za Gabriela, ale myslím si, že Gabriel ještě potom k mé prezentaci určitě něco dodá. Navrhujeme tři pozměňovací návrhy k recitolům a jeden pozměňovací návrh přímo k tomu statutu, takže ten jde přímo k meritu věci. Takže jak víte, ohledně těch CCP jste vlastně oblast, kde jsme jako spoluzákonodárci, abychom upravovali regulaci. Je zde riziko, že pokud by ECB začala mm, také vstoupat do této oblasti regulace, tak by zde bylo riziko, že tam vlastně by byla paralelní konfliktní pravidla, která by začala platit. A proto navrhujeme, zarámování pozměňovacího, pozměň, máme se pozměňovací navrh, který to vlastně vyjasňuje, vyjasňuje kompetence ECB nad ústředními protistranami poskytujícími clearing. Takže chceme zrušit ten původní článek 22, chceme to změnit. E, tam, tam, kde se hovoří o těch clearingových systémech, tak tam tedy navrhujeme, aby ECB zůsta, e, získala novou pravomoc e, dozoru nad těmito CCP, ale musí to být takovým způsobem, který bude v souladu s právním aktem, který schválil Evropský parlament a Rada a že ta opatření musí odpovídat tomuto aktu. Zde bych rovněž ještě vás chtěla informovat hned teď, že rovněž máme v plánu Zamýšlíme se také nad ještě dalším pozměňovacím návrhem, který slova full respect by měl nahradit slovem recognize. Takže ještě mm, uvidíme. Možná se nad tím také můžete zamyslet. Takže to je takový vlastně první bod. Chceme dát jistotu ECB a zároveň chceme respektovat rozdělení pravomocí mezi jednotlivými institucemi. Ta druhá věc, o které bych chtěla hovořit, ten druhý argument, se týká hranic mezi tímto aktem a mezi emirem. Já bych chtěla říct si, že článek 22 statutu ECB reguluje to, co mohou a nemohou dělat ECB a ESCB vůči CCP unijním i mimo unijním. Takže to je takové vlastně lex generalis. A to znění, které navrhujeme, je natolik široké, aby, tam, eh, aby se do toho vešly všechny veškeré situace. Takže pokud by tam bylo nějaké eh, omezení, hmm. máme tam určitý například konkrétní seznam, ten by, eh, pokud by, pardon, pokud by, to tam, pokud by tam byl nějaký konkrétní seznam omezení, tak by to vlastně omezilo. Eh, tu situaci. Takže my jsme se spíše rozhodli eh, nechat to znění textu co nejširší, tak, tak široké, jak to bylo v tom původním návrhu, který se týkal změny. To znamená možnost Eh, činit regulace a tak dále, je tam pouze jediná povinnost respektovat pravomoci spoluzákonodárců. To bylo vlastně na základě žádosti ECB. Takže že tedy eh, pravomoci spoluzákonodárců musí být eh, respektovány nebo uznávány. A zde tedy by ECB ale mohly jedna, by mohla jednat v těch různých eh, nouzových situacích, což je také pro nás důležité. A vlastně souvisí to i s kontextem Emiru, protože i v tom Emiru mám, vlastně to souvisí. Takže ECB může dělat různá opatření, může řešit problémy kdy třeba vzniknou nějaká napětí na trhu eh, z důsledku chování CCP a pokud to má souvislost s monetární politikou. Takže zde je to navázání na EMIR. Chceme zde nechat určitou flexibilitu, a, ale EMIR zároveň může dát určité požadavky, které pak mohou být uplatňovány na CCP jako určité předběžné podmínky. A tím se dostávám k poslednímu bodu. Rovněž jsme zavedli eh, tam ještě jeden bod odůvodnění, to je také vlastně na základě pozměňovacího návrhu. Tam jsou požadavky, které ECB může uvalit. Je to pozměňovací návrh 2 k recitalu 8, k bodu odvodnění 8. Je zde tedy seznam, který je ale otevřený, aby bylo jasné, že pokud bude zapotřebí, tak eh, ten statut může mít určitou flexibilitu, to je vždycky po čem volá ECB a myslím si, že to je důležité pro takové instituce, jako je právě ECB. Nicméně se všichni domníváme, že v tom bodu odůvodnění je zapotřebí toto dodat, protože ten bod odůvodnění potom eh, povede k budoucí interpretaci textu takže chceme zajistit, že pravomoci, které získá ECB, eh, bude moci ECB také vykonávat nad eh, CCP. Takže jde o zaručení určitého právního procesu. Chceme, aby vše bylo jednoznačné a zároveň, aby nebyla narušena pravidla, která se týkají statutu. To znamená, nemáme tam žádný pozměňovací návrh, který by omezil pravomoci ECB, zároveň ale v tom bodu odůvodnění signalizujeme, že některé věci mohou být ještě specificky uvedeny v Emiru a ECB pak bude mít moc nebo pravomoc vykonávat určité věci nebo úkoly. Takže tím jsem vysvětlila náš přístup a i snění textu které navrhujeme na pozměnění článku 22. To je vše. Děkuji. Nyní pan Gabriel Mato, který je spolu s pravodajem. Děkuji, pane předsedající. Kolegyně Danuta říkala, že já ji doplním, ale vlastně nemusím nic doplňovat, protože ta její prezentace byla úplná. Ale možná jenom dvě drobnosti. Chci poděkovat eh, vlastně Eh, našemu týmu a také jí samotné za spolupráci. A také jsem rád, že se nám daří plnit ten časový harmonogram, tedy dospět k dohodě do léta. Ale zároveň musím říct, že zatím ještě nemáme tu právní zprávu, o kterou jsme požádali formálně v lednu, neformálně už v říjnu. A Eh, říkali jsme, že by nám ta, tedy ta zpráva byla eh, užitečná pro náš text, pro náš návrh eh, a doufám, že tedy ta, ten, ta stanovisko bude k dispozici, aby to nenarušilo ten plánovaný časový harmonogram. Je jasné, že je důležité, aby tedy ECB měla tento mandát a mohla tedy přijímat případná nápravná opatření ve spolupráci s dalšími orgány EU. My tedy vítáme návrh, který byl předložen ze strany ECB a myslíme si, že to je důležitý krok k tomu, aby se ten systém skutečně zefektivnil. Mám tedy na mysli ten systém dohledu nad centrálními bankami. Je jasné, že všechno je poznamenáno nutností eh, dodržovat současné rozdělení pravomocí podle smlouvy, kde členské státy eh, vlastně také eh, mají vliv na obecní rámec ECB. E Ty nové kompetence ve článku 22 tedy budou muset vzájemně působit s kompetencemi jiných orgánů. Už o tom hovořila kolegyně Hybnerová. Eh, byly tam do bodu a důvodnění ty eh, vlastně vymezení pravomocí, seznamy pravomocí. Jak říkala, je to seznam, který je otevřený, nikoli uzavřený a v tomto smyslu jsme také ten návrh předložili Myslím, že k tomu nemám moc co dodat. Eh, ty pravomoci tedy musí být dány tak, aby ECB mohlo jednat v naléhavých eh, situacích a obecně myslím, že ten návrh by mohl být přijatelný pro všechny a těším se na diskusi s ostatními kolegy. Děkuji. Thank you. Now we move to the shadow. No, no děkuji. Nyní se, se ptáme stínových zpravodajů. Máme zde jak z Ekonu, tak z Avka. Děkuji za tyto návrhy. Já vlastně zopakuji to, co říkal zpravodaj za Ekon. Jedná se o oblast, kde je důležitá právní přesnost protože vlastně se jedná o snahu vytvářet právní předpisy pro lepší fungování vnitřního trhu. A nezávislost a status centrální banky e, vyžadují právní přesnost, proto jsme požádali právní službu o zprávu a já moc nechápu, že vůbec zpravodajové byli schopni to zpracovat, když nemají to právní stanovisko, protože eh, nemůžeme být pokrytci. Víme, že eh, hlavním úkolem Evropské centrální banky a eh, rady je odblokovat tuto záležitost a snažit se dospět k nějakému řešení. Já bych ráda, aby byl dodržen ten časový harmonogram, ale připadá mi směšné, eh, abychom postupovali, eh, dokud nedostaneme stanovisko právní služby. To platí i pro lhutu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Já myslím, že by to nebylo rozumné. Pokud jde o pozměňovací návrhy, jedná se o zjednodušený postup změny statutu eh, centrální banky, ale samozřejmě můžeme se snažit eh, zlepšit eh, tedy ten harmonogram paralelně s přijímáním další legislativy. Pokud jde o první pozměňovací návrh, tam se vlastně jedná o zpřesnění. Je třeba ověřit znění, ale nemám s tím zvláštní problémy. Pokud jde o zbylé dva pozměňovací návrhy, já jsem si přečetla, že v obou případech se nejedná o tedy výlučné seznamy, které jsou navrženy. Tam je uvedeno but not limited to v tom druhém pozměňovacím návrhu, ale potřebujeme tento seznam, to je třeba ještě ověřit. Nevím, jestli tady jsou zástupci komise a Evropské centrální banky, ale možná by bylo dobré, aby se k tomu také vyjádřili. A pokud jde o změnu samotného statutu, eh, uvidíme, jak k tomu přistoupí spoluspravodajové. Spíše než bychom vycházeli z návrhu centrální banky, naši spoluspravodajové se inspirovali návrhem Evropské komise, ale ten podle mého názoru je problematický. A musíme také diskutovat o tom, jaký přístup by byl správný. Zda rozšíříme pravomoci centrální banky tak nějak obecně, jak to navrhuje samotná ECB, s tím, že to vyvolalo mnoho kritik, že toto rozšíření pravomocí je příliš široké a že to nezaručuje, že nedojde k nekonzistenci s jinými evropskými právními předpisy. tady právě potřebujeme tu právní službu. Můžeme říct centrální bance, musíte dodržovat sekundární eh, legislativu, sekundární právo při plnění svých úkolů. Ta formulace, kterou navrhují spolu zpravodajové, je trochu jiná, než to navrhovala komise, nicméně se jí hodně blíží. Komise navrhovala consistent, Eh, tady teď je návrh Full Respect nebo Recognize, ale vlastně ta logika je stejná. Chceme jít tedy touto cestou? Já zatím v tom nemám jasno, nemohu se k tomu vyjádřit. Thank you. Děkuji. Za EKR Bert Luke. Děkuji, pane předsedo. Já Hovořím jménem našich eh, obou stílových zpravodajů, kterým je pan Sander Lunas a pan Morten Messerschmidt. Oba dva zaslali své omluvy a připravili si pár velice stručných bodů, které by chtěli, abych vyřídil jejich jménem. Takže stínoví zpravodajové děkuji oběma zpravodajům za tuto zprávu. Hovoříme o tomto návrhu, protože je zde právní potřeba pozměnit článek 22 statutu ESCB a ECB, aby ECB získala možnost regulovat CCP za účelem monetární politiky. Jak víme, tak to souvisí i s přeskumem Emireu, které, který probíhá. Návrh zprávy některé, mm, vlastně přináší některé věci, které vítáme a naše pozměňovací návrhy také ještě chceme eh, tam přidat, aby tedy ECB plnilo všechno to, co je i v Emeru a nechceme vlastně vystavit ECB nějaký biankošek. Děkuji. Nyní pan Ježek za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, spoluspravodajům za návrh zprávy. My rovněž podporujeme cíl tohoto, pozměňo, tohoto pozměňovacího návrhu nebo této změny legislativy, ale souhlasím s komisí, že tyto rozšířené kompetence by měly být řádně ohraničeny v rámci legislativy, kterou schválili spoluzákonodárci. Spolu zpravodajové navrhují ve svých pozměňovacích návrzích, že e, příslušná legislativa EU by měla být plně respektována. Já e, chápu jejich pozici a chápu jejich názory, ale měl bych určité obavy, že to nedává dostatek flexibility Evropské centrální bance, aby mohla plnit své klíčové úkoly, které se týkají monetární politiky. Zejména se to týká například e, situace e, nějaké nepředvídatelné události, která vlastně nespadá pod žádnou relevantní legislativu EU. Takže zde bychom omezili ECB a ECB by nemohla nezávisle jednat nebo vzít nějaké, přijmout nějaké kroky, které by přispěly k monetární stabilitě Evropské unie, protože ECB by vlastně byla nucena pevně se držet stávající legislativy EU a nemohla by eh, pouze jednat vlastně v duchu té legislativy. Takže z toho důvodu si myslím, že bychom se měli vrátit k takovému širšímu znění textu, který bude v souladu s návrhem Evropské komise, kde se říká, že regulátoři navrh... že tedy regulace navržená ECB by měla být konsistentní s legislativou schválenou spoluzákonodárci. Jasné je to, že je zde podpora, aby se změnil statut ECB, aby ECB mohla plnit eh, úkoly, které by mohly být eh, zásadní pro stabilitu systému a netýká se to pouze blízké budoucnosti, ale dlouhodobě. Omezení pravomocí eh, bylo tedy jasné v tom rozhodnutí v roce 2015, v tom soudním rozhodnutí, takže tam z toho vyplynulo jasně nutnost změnit ten statut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, nyní Sven Gigold. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu stručný, chtěl bych poděkovat spoluspravodajům za jejich práci. My obecně souhlasíme s nutností vyjasnit to, že ECB má ty příslušné pravomoci, jak v Evropské unii, tak vlastně i nad těmi příslušnými třetími zeměmi a že je tedy důležité podniknout příslušné změny v textu. Myslíme si, že v tom textu musíme jasně, naprosto jasně říci, že ta činnost musí být plně konsistentní s obecným legislativním rámcem. A myslím si, že v některých podrobných, eh, nebo v některých podrobnostech to ještě úplně není tak, jak bychom si přáli. Trošku bych chtěl navázat na to, co říkala Pervánč Perez. Zatím se tam říká, že by měla respektovat v článku 5. It should respect. Ale to není to samé jako is fully consistent, že je tedy plně konsistentní. Uh, Chápu, že ECB, a také jsem si vyslechl to, co si říkal ty, Petře, k této věci, ale myslím si, že každý určitě by chtěl co největší flexibilitu, ale na druhé straně no, se nejsem jist, ta, ta flexibilita může být eh, nějak jasně dána ehm, proč by zde měl být nějaký zvláštní režim, to, to se nejsem jist. A pokud by to tak mělo být, tak by ten zvláštní režim měli udělit spoluzákonodárci a ne zkrátka tím, že tam dáme nějakou takovou otevřenou klausuli. A také si myslím, že ECB a Evropský, Evropská komise předložili své návrhy. Chtěl, zajímá mě ještě návrh ECB, pardon, zajímá mě názor ECB na návrh komise a také mě zajímá, mm, za, um, také mě zajímá názor komise na mm, zprávu našich spoluzpravodajů. Nevidím ani pana Vegase, ani pana Castalda, takže pan Möten, ten se taky není, ani pan Monot, ani pan Anemans. Takže můžeme ještě zahájit postup spontánních řečníků, pokud se někdo chce ještě přihlásit do diskuse. Pokud ne, tak zde máme ještě zástupce komise. Pan Pierre Marmara přímo z ECB je rovněž připraven chopit se slova. Mm, takže možná nejprve požádáme komisi. Děkuji. Tak eh, na základě té předchozí rozpravy věřím, že to pozměněné, ta, ta změna je důležitá, aby opravdu ECB mohla plnit úkoly, které by měla mít jako banka, jako emitující banka, aby mohla také vydávat eh, tu dohledovou funkci nad CCP, tak jak je v návrhu komise. Vítáme úsilí Evropského parlamentu, abychom pokročili v této otázce. A teď, co se týče přímo meritu věci, tak chci říci, že vítáme zprávu, eh, respektive podporu zpravodajů, aby byl pozměněn článek 22 statutu ESCB a ECB a také vítáme úsilí o konzistentnost s těmi budoucími akty s legislativními akty parlamentu, rady a komise. A co se týče ještě té redakční věci, tak tam e, k tomu se ještě vyjádříme mm, v pozdější fázi k tomu konkrétnímu znění textu. Děkuji. Nevím, jestli pan Mamara má mandát k tomu, aby promluvil. Ne, to jsem tušil. Možná by bylo moudré, kdyby ECB eh, poslala někoho, kdo může přispět do diskuze. Pan Mato chce reagovat. Děkuji, ano, stručně. Eh, děkuji za všechna vyjádření. Já souhlasím s kolegyní ze socialistické frakce. Je opravdu naléhavě nezbytné dostat tu právní eh, zprávu, to právní stanovisko. Nevím, co máme pro to udělat a musíme se tedy Eh, pokusit, abychom třeba pak mohli to pozměnit, ten text v rámci pozměňovacích návrhů na základě toho právního stanoviska a na tom se určitě ve výboru všichni shodneme. A pokud jde o ten otevřený seznam, eh, potřebujeme větší právní jistotu a ten seznam, když je Eh, otevřený, tak se tam vlastně mohou ještě některé věci doplnit. A souhlasím také s panem Lukem z IKR. My jsme to nikdy nebrali jako biankošek, na tom se také všichni shodneme. A eh, myslím, že tady není třeba mít tyto obavy. Pokud jde o to, co říkal pan Ježek, já si myslím, že všichni chápeme, že potřebujeme určité omezení, ale zároveň logicky je třeba respektovat nezávislost ECB a umožnit, aby ECB mohla plnit cíle měnové politiky. Já jsem přesvědčen, že můžeme určitě dospět k nějakému dohodnutému textu, který nebude problematický. A Myslím, že předpoklad, na kterém se všichni shodneme, je ten, že je třeba plně respektovat pravomoci jednotlivých institucí. V tomto duchu budeme pracovat a já jsem přesvědčen, že ten text, tak jak je navržen, tento předpoklad splňuje. Ale pochopitelně jsme otevřeni případným dalším změnám. Děkuji. Děkuji. Danuto váš návrh bodu odůvodnění byl tady už zmíněn. Je to i otázka na AVKO i EKON. Bod odůvodnění je pochopitelně také důležitý, ale toto není vlastně bod odůvodnění týkající se statutu, to je bod odůvodnění, který se statutem nesouvisí. Je to bod odůvodnění textu, kterým se statut pozměňuje ale není to bod odůvodnění v tom smyslu, jak to známe třeba z nějakého nařízení. Mm, zajímalo by mě, zda jste zvážili, jaký je tedy právní účinek takovéhoto bodu odůvodnění. Děkuji. Možná bych nejprve začala tím zněním. Hovoříme o článku. Zatím nechám stranou ten bod odůvodnění se seznamem, ale pokud jde o znění článku, my jsme Eh, tam původně měli od komise výraz consistent. Potom eh, v diskusi s ECB se ukázalo, že se jim ten výraz nelíbí, že by raději chtěli použít výraz taking into account nebo něco podobného. Pro nás ale má jít o něco víc, než jenom brát něco do úvahy. Výraz respecting, well respecting, tam zavádí určitou hierarchii. Hledali jsme tedy výraz, který by byl přijatelný a který by eh, odrážel realitu a nevytvářel hierarchii. A to by bylo tedy více než jenom taking it into account. Eh, my jsme o tom mluvili s kolegy ECB, se zeptáme, zda by výraz recognize byl pro ně přijatelnější. A oni mi vlastně už naznačili, že by to pro ně bylo přijatelnější. Říkal mi to tedy místo předseda ECB. Pokud někdo má nějaký lepší nápad na změní než recognize, a tak to přivítáme, ale chci říci, že hledáme slovo, které by bylo dostatečně silné, aby taking into account podle mě nestačí. Pořád přemýšlíme, zatím tam máme tedy fully recognize a tak dále. Myslím, že to je lepší, ale máme ještě čas na pozměňovací návrhy. Já jsem jenom chtěla říci, že takováto slova byla tedy použita a tak to vlastně vypadala ta dosavadní diskuse. Ale můžeme v ní pokračovat. Druhá věc, My jsme do statutu nemohli dát žádný seznam, který by omezoval tu možnost ECB jednat. Chtěli jsme ale odkázat na seznam možných kroků a opatření, protože to podle našeho názoru ukazuje úmysl eh, nás jako tvůrce právních předpisů a pokud by to někdy někdo dal eh, k soudu, tak tento seznam se bude brát v potaz. Eh, čekáme tedy na to stanovisko právní služby, které by nám snad eh, mohlo poradit další postup a pokud by nám řekli, že máme postupovat jinak, tak to pochopitelně zohledníme. Eh, ten výraz taking into account vlastně nezohledňuje dostatečně potenciální dopad na měnovou politiku. A proto jsme nechali ty výrazy ve statutu prakticky stejně, jak sam, navrhla sama ECB. Jenom jsme tam přidali tu nutnost respektovat eh, pravomoci spolutvůrců právních předpisů zbytek je tak, jak to chtěla ECB. A pak eh, komise říkala, že stačí konzistence s právními předpisy, my jsme navrhli respecting, když je to moc, tak recognizing, taková je tedy situace. Ale samotná ECB navrhla toto znění, protože by to neomezovalo jejich pravomoci a také by to jim umožnilo jednat v naléhavých situacích, mohli by přijmout opatření, které považují za potřebná. Taková je tedy logika za tímto eh, příběhem. Já bych se teď zeptala svého spolupředsedy. Musíme rozhodnout, jestli tedy lhuta pro pozměňovací návrhy bude ukončena ještě před tím stanoviskem právní služby. Nevím, možná by to mohlo být 2. května, ale ne dřív, než dostaneme stanovisko od právní služby, protože nevíme, jak to s ním bude show was going to raise because uh, honestly uh, okay, I don't want No tak uh, myslíte uh, znovu otevření debaty. Upřímně řečeno, já nejsem pořád uh, přesvědčen, uh, že, jsme pořád, že jsme již našli dobré znění a dobré řešení. Je to nesmírně náročný úkol. Není to uh, snadné řešení, rozhodně. Jo, mikrofon. No, ale ten tak, eh, máme tady text komise a text ECB. Já jsem zatím nenašel eh, přesvědčivé řešení. Asi neexistuje. Možná je to nemožné. Bylo dobré, kdyby eh, soud o tom nerozhodl, tak to, ta pravomoc by byla implicitní a bylo by. Ale teď ten problém musíme vyřešit, musíme to upravit ten článek a je to čím dál tím složitější. A z toho důvodu Takže ehm, nemůžeme eh, uzavřet eh, lhutu pro návrhy, eh, než budeme mít stanovisko právní služby. To nedává smysl. Měli bychom tedy odložit tu lhutu, tak aby kolegové mohli zvážit to právní stanovisko. Ten rozměr rozhodně není zanedbatelný. To je velice důležité tohle. Mare, prosím. mimo mikrofon. Ale já myslím, že Ale určitě to eh, otevřeme, eh, eh, nalezneme nějaké datum, uděláme technické ověření správní službu, abychom věděli, abychom dali dostatečný prostor pak ještě poslancům mimo mikrofon. Takže to určitě nebude dvě hodiny po obdržení právního stanoviska. Takže řekneme to teď. Povíme se o tom navzájem s právní službou. A sdělíme to datum. Takže no, nemusím teď číst harmonogram, protože se ještě o něm jedná, ale můžeme alespoň uzavřít eh, naše dnešní zasedání, to. Ráda bych vám také mnohokrát poděkovala všem přítomným. Děkuji Robertovi eh, za tak efektivní přesedání. A určitě eh, nám je jasná lhůta a propozňací návrhy a Určitě tady se obrátíme znovu eh, na právní službu, abychom viděli, kdy bude vidět světlo na konci tunelu. Takže děkuji všem zúčastněným, kteří si dali tu práci a přišli. Thank you. Já vám také děkuji, říká pan předseda. Můžeme uzavřít jednání. Dobrá, tímto končím eh, zasedání. Za 15 minut eh, nasleduje eh, zasedání in kamera pro ty z vás, kteří jste zváni.